Dobrý den, kolegové. Vítejte zpět na výboru Libe. Čekali jsme pár minut, jen tak ze zdvořilosti. A já myslím, že nadešel okamžik, abychom začali. A abychom, když nic jiného, alespoň přijali program. Bod číslo jedna. Máme zde celou řadu změn, které si oznámit bod 3, schválení zápisu z února, odloženo na příští schůzi. Ještě to není hotovo. Bod 9. Eh, zajištění a konfiskace výnosů ze zločinu odloženo och- na nařízení na ochranu osobních údajů na žádost obou zpravodajů, pana Albrechta a e, pana Truca se také odloženo. A také oznámím, že koordinátoři by se měli sejít dnes ve dvou částech. První část 11.45 in camera. Eh, potom přerušíme dopolední zasedání tedy tímto okamžikem a eh, druhá část koordinátorů ve 15.30 odpoledne, hned po obědě, bod 20. Eh, delegace na Kypr tedy 16.15 mm, a nový bod na programu dopoledne 25. dubna, tedy zítra, na zítra další bod v 9 hodin a to bude eh, podpora doporučení koordinátorů a bod 23 nakonec, to je přistoupení EU k Evropské umluvě o ochraně lidských práv, odloženo na příští schůzi Libe 7. května. Námitky? Ne, dobře, pokračujeme. A, takže byl to jako váš souhlas. Souhlas sdělení. Jmenování zpravodajů. Paní Wikström z ALDE je zpravodajkou k rekodifikaci směrnice o podmínkách vstupu a pobytu občanů třetích států a pan Ensiu a paní Somerová jmenování zpravodaji k návrhu, kterým se novelizuje eh, Schengenský pohraniční kodex což je součást toho inteligentního pohraničního balíčku. A v pořádku? Dobře, tak můžeme přejít tedy k prvnímu věcnému bodu programu, což je bod číslo 4, situace v oblasti probíhajících interinstitucionálních jednání o legislativních postupech. Máme tady právo na přístup k obhájci v trestním řízení a právo na komunikaci po zatčení, eh, kde se vyjednává o směrnici nyní. Eh, trialog se konal 17. dubna a vyslechneme si naši zpravodajku paní Elenu Antonesku, která nám řekne, jaký je stav jednání a poté pár informací o vyjednávání v rámci trialogu. Paní Antonesku, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych ráda informovala kolegy, že minulý týden ve Štrasburku se konal sedmý trialog v rámci směrnice, eh, která upravuje práva eh, eh, osob, které jsou trestně stíhány, tedy právo na obhájce a právo na komunikaci se třetími osobami. Diskuse byly velice intenzivní a podle mě se nám podařil určitý pokrok. Ráda bych zde poděkovala radě i komisi za úsilí, které vyvinuli, úsilí mm, s cílem e, se dohodnout na kompromisech, které se týkají celé řady diskutovaných aspektů. Mm, diskutovali jsme o celé řadě článků, které ještě si vyžadují určité změny Některé aspekty jsou spíše technického rázu a mm, těmito se také budeme zabývat na technických jednáních, ale potom jsou to jiné aspekty, které si spíše vyžadují ještě větší interní diskuze. Zde. A e, zde bych zmínila zhruba řečeno otázky, které si ještě vyžadují určité diskuze. Pokud jde o svědky a pokud jde o aktivní roli obhájce. Zde Evropský parlament se chce ujistit, že procesní pravidla, která se týkají účasti obhájce při výslechu, že to ne, v podstatě nebude znamenat, že by se tím e, pozměnila základní práva obhájců. Dále, pokud je o povinnosti e, členských států v rámci trialogu, bylo zdůrazněno, že je důležité mít přístup k informacím, Eh, tedy poučení o právo na obhájce a pokud jde o ty osoby, které nejsou tedy zatčeny a ani tedy nejsou eh, v celé předběžném eh, zadržení, takže zde jsme hodně diskutovali o tom, jak tedy komunikovat se třetími osobami, to znamená informovat blízká podobně třetí osoby o tom, že došlo k zatčení. A rovněž i zde máme články, které se týkají vzdání se práva na obhájce a vše, co se týká i evropského e, e, zatýkacího rozkazu. Dále jsou zde další body, které třeba si objasnit i v parlamentu zde v rámci diskuzí se e, stínovými zpravodaji či spoluspravodaji. A o těchto aspektech se také bude týkat na, na příští pracovní skupině rady. Mezi to spadají i e, o, o, výjimky z toho práva na obhájce v zájmu e, trestního řízení a výjimky z tohoto práva i z titulu geografických podmínek, i z důvodu e, a důvěrnosti komunikace mezi podezřelým a advokátem. A všechny instituce skutečně se hodně snaží, aby tato jednání eh, skončila úspěšně. Zde velice si cením podpory irského předsednictví. Domnívám se, že co je nejdůležitější teď pro nás je výsledek jednání, aby to byla norma, která bude zaručovat osobám, tedy podezřelým či obviněným, právo na obhajobu v souladu s normami Evropské umluvy lidských práv. Děkuji a jsem k dispozici kolegům, pokud budou potřebovat nějaké další informace či objasnění. Děkuji. A zde to je bod, který eh, se týká eh, vývoje nebo situace vyjednávání v rámci Eh, interinstitucionálních dialogů a týká se to i eh, programu eh, občanství a práv z toho vyplývajících. Ano, paní Gens, já jsem se dívala směrem k vám, protože vy jste pověřena tímto tématem, takže paní Gens nám řekne, jaký je stav vyjednávání na toto téma. Dobře. Eh, ano, děkuji. Ten eh, trialog je velmi konstruktivní a účastní se ho všechny strany. Poslední kolo proběhlo teď v pondělí. Je zde několik témat, která však stále čekají na vyřízení a to nejzásadnější z nich jsou delegované akty versus prováděcí akty. To je, myslím, téma mnohých trialogů. Zatím jsme toto téma odložili a Doufáme, že se nám podaří najít řešení příště, to je 13. května. Pak je zde ještě několik eh, nevyřešených témat, jak sem eh, do těch cílů eh, zakomponovat jednotlivé charty, jak tam zakomponovat různé menšiny a jednotlivce do nich spadající. Pak je zde otázka nediskriminace na trhu práce, různé překrývající se cíle, v programech EXKY a ve spotřebitelském programu a pak některá úvodní ustanovení. Ehm, doufám, že to toho 13. května dotáhneme do konce všechny ty trialogy a ta jednání a že budeme mít připravený definitivní návrh. Děkuji. Děkujeme vám, paní Gönč, za informace o jednáních a pokud vím, teď by měl ještě promluvit pan Melo, který je zpravodajem pro eh, evropský vyšetřovací příkaz. Máte slovo. Děkuji vám. Eh. Děkuji, já budu velmi stručný. Chtěl jsem říci, že i přes složitost celého tohoto tématu si myslím, že ta práce se vyvíjela velmi konstruktivně. V rámci několika triologů jsme hovořili o článcích 1, 4 a 5. A na poslední schůzi trialogu, bylo to 17. dubna, to tedy bylo, jak si ten, to bylo to poslední zasedání a hovořili jsme tedy o tom evropském vyšetřovacím příkazu a hovořili jsme vlastně o obsahu celého tohoto článku. Dále několik dalších článků s preambulem. To jsou v podstatě články, které jsme přepracovali a můžeme v tuto chvíli je již odhlasovat. V tuto chvíli bych rád poděkoval opravdu všem stínovým zpravodajům, kteří se mnou velmi, velmi intenzivně spolupracovali. A to i přes to velmi složité hodnocení, protože bylo velmi složité v podstatě zaujmout určitá stanoviska, protože se jednalo o otázky, které měly opravdu co dočinění hlavně s právy a svobodami našich občanů. To znamená, že šlo samozřejmě o to, abychom také proskoumali velmi dobře celou trestní oblast v celé Evropské unii. Já doufám, že v budoucnosti vám budeme moci dávat pouze velmi pozitivní zprávy o vývoji celého, celého tohoto tématu. Děkuji. Děkuji, takže to je vše od našich tří zpravodajů k těmto bodům, k bodu číslo čtyři a můžeme jít k bodu číslo pět. Čtyřka byla pouze pro informaci, tedy diskuse není zapotřebí. Bod číslo pět. Situace nezletilých osob bez doprovodu v EU. Spravodajkou je paní Natalí Griesbeck z ALDE. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo za slovo. Jsem velice ráda, že dnes vám mohu představit tuto zprávu o situaci nezletilých osob a i přednesu určité návrhy eh, eh, této problematiky. Naše, eh, náš výbor se snaží připravit zprávu z vlastní iniciativy. Proč? Protože v 27 státech tisíce dětí každý rok, tedy tisíce dětí, které jsou bez státní příslušnosti nebo ze třetích zemí, zemí eh, tedy se dostanou na naše území, ani přesně nevíme, jakých je počet, tedy dostanou se sem a eh, dostanou se tedy, ocitnou se v evropském prostoru. Já eh, navrhuji, navrhuji tedy, abychom mm, tedy poté, co jsme s kolegy navštívili terén, tak navrhuji, abychom si řekli velice rychle obsah této zprávy, eh, kterou eh, jste měli dostat všichni ve svých jazycích a v podstatě tady jsou dva základní pilíře principy, o které se opírá tato zpráva a které se pročínají celou zprávou jako červená linie a já to navrhuji použít jako metodu. Nejprve dva principy. První princip je, že ochrana dětí tedy ne kontrola imigrace, ale, kont- ale ochrana dětí. To, je, to by měl být základní vodící princip a to znamená samozřejmě především to dítě je zranitelnou osobou a velice často tedy je to dítě, skutečně dítě, které se dostane sem do prostoru. A e, evropského prostoru druhý takový subtilnější princip, tedy právně subtilnější, je, že e, přednost má vždy ochrana a zájem dítěte, tedy má přednost nad všemi ostatními úkony. Je to subtilnější, protože definice zájmu dítěte, tak jak eh, vyplývá z judikatury, jak to i používají autoři norem, tak eh, já myslím, že tady se musíme dobře dohodnout, dohodnout se tedy nad eh, tím, co je součástí tohoto zájmu dítěte, který má vši přednost. Dále chci ještě připomenout eh, předem, že Evropský parlament odsuzuje nejenom porušování, četná porušování základních práv nezletilých osob, eh, což zjišťujeme každý rok, ale především i odsuzujeme eh, to vakuum, které ještě zde existuje v této ochraně. To je právě cíl této zprávy to ospravedlňuje tedy tu naši iniciativu, protože všichni jsme se dohodli a viděli jsme zde my ve výboru jinde, že Evropská unie musí více chránit a přijímat eh, nezletilé osoby a skutečně musíme být určité zaručené minimum, tak aby byla respektována práva nezletilých osob v členských státech Unie. První konstatování, ke které jsme všichni dospěli, a e, kde je třeba s tím něco udělat, je, že ta, e, ty evropské normy jsou roztříštěné. Eh, nalezneme něco eh, v různých eh, starých normách, v nedávných nových normách, třeba asilový balíček nebo směrnice obchodování s dětmi a tak dále. A je třeba vytvořit takový manuál, který by v podstatě dal dohromady všechny ty právní základy, tak abychom měli vůbec jasno, aby to bylo evidentní, které nástroje, základní nástroje existují. Druhé konstatování. Jak to vylepšit? Ideální stav by byl, abychom měli konkrétní eh, závazný nástroj pro nezletilé osoby. To by byla dobrá věc. Ale podle mého soudu i hm, podle diskuze eh, s kolegy požadovat eh, další x tou směrnici, to by asi nebylo vhodné. I navíc to vyžaduje hodně času a tato problematika je urgentní. A navíc ještě zde již existuje celá řada možných opatření, Navrhuji tedy, abychom mm, požadovali určitou strategii, tako, abychom měli takový praktický nástroj, který by mohly používat členské státy, příslušné orgány, nástroj, který by bylo možné vytvořit velice rychle a i rychle ho aplikovat a pokud možno, by to byl stručný manuál, stručný nástroj. Já tedy navrhuji e, eh, takovou to linii, tedy vytvořit takový manuál na základě dobrých zkušeností, e, vytvořit takový společný e, referenční materiál, jaké společné normy je třeba respektovat v těch různých klíčových aspektech. Podle mého soudu takovýto nástroj by byl pragmatičtější, konkrétnějším řešení než nějaká strategie, protože vlastně akční plán komise, to již samo o sobě je vlastně strategie. A já bych ráda tedy měla něco konkrétnějšího, použitelnějšího, praktičtějšího. Aby to zkrátila. To všechno se dočtete ve zprávě. Zde dovolte pár bodů, které jsou podle mě prioritní. Za prvé, mezinárodní právo a evropské právo jsou v tomto jasné veškeré rozhodnutí musí vycházet eh, z toho prioritního zájmu dítěte, ale tento institut není definován. Proto navrhuji tedy vytvořit takový eh, eh, společný referenční materiál, společné ukazatele, podle kterých se bude posuzovat ten prioritní zájem dítěte. A UNHCR má již takové základní guidelines, které se týkají toho, jak definovat zájem dítěte a podle mě to je velice Mm, již eh, užitečné. Měli bychom tedy vzít do úvahy mm, tento materiál, mm, který by měl být i základem pro tyto naše společné ukazatele. Za druhé, velice ožehavá, komplikovaná otázka určení věku. Zde my máme celou řadu příkladů v evropském prostoru, kdy se používají různé prvky, ukazatele, někdy dost tedy intruzivní, tedy různé eh, lékařské postupy, testy, které třeba používají členské státy proto, aby vůbec zjistili věk té osoby. A to podle mého soudu si vyžaduje, abychom zavedli nějakou společnou humánní, humanistickou metodu pro určení věku, to znamená kritéria, která členské státy budou muset respektovat a používat pro případy tohoto hodnocení, vyhodnocení věku. A podle mě především to musí být multidisciplinární vyhodnocování, určování věku, které budou provádět odborníci. A bude to vycházet eh, z, eh, z prezumpce eh, toho, že ta osoba je nezletilá, tedy princip tedy této domněnky fikce, takže s tím, že potom je zde je třeba i eh, vytvořit právní eh, prostředky pro to napadnout takovéto hodnocení. Další ožehová otázka je otázka Evropského úřadu pro podporu azylu. Zde mm, ten úřad vytvořil velice eh, relevantní nástroje, které by mohly být používány a aplikovány na nezletilé osoby a nejenom na žadatele o azyl. Třetí klíčová otázka je problematika opatrovnictví. Každý stát musí jmenovat osobu odpovědnou, tedy opat, takzvané opatrovníka, od samého okamžiku, kdy ta osoba se dostane na území a zde by bylo potřeba, aby komise vytvořila společné normy, pokud jde o zmocnění, kvalifikace těchto osob. My zde máme třeba belgické příklady, kde vidíme vynikající způsob, jak to aplikují a to by mohlo být takovým standardem pro všechny. A nakonec čtvrtý bod. Členské státy samozřejmě Eh, eh, musí eh, i respektovat ta základní sociální práva nezletilých osob. To by mělo být evidentní. A, a tak, aby se s nimi zacházelo stejně jako s nezletilými osobami daného státu. Tedy zde je potřeba mít minimální normy, jako, které se týkají třeba i přístupu k sociálním službám, které se týkají vhodného ubytování dané nezletilé osoby, které se týkají přístupu ke školství, vzdělávání, ke zdravotní péči a mm, takže a potom ještě i případně definitivní integraci do společnosti či návrat. Otázka mm, přechodu eh, do eh, tedy zletilosti 18 let, to je eh, velice důležitý okamžik. A já zde tady se chci obrátit na komisi s požadavkem, tady bychom měli mít nějakou minimální harmonizaci, která se týká ehm, i eh, těch individuálních životních plánů, které se připraví pro tu nezletilou osobu, tedy přechod do zletilosti, dospělosti a podobně podle situace dané osoby. A nakonec, pokud je o formu, závěrem. Forma jako taková, forma tedy zprávy z vlastní iniciativy, která chce být stručnou, omezenou e, zprávou, tedy 6 tisíc znaků pouze. Takže poté e, mně se e, zdá, i když já jsem to původně kritizovala, tuto stručnost jsem kritizovala, tak já myslím, že to je velice dobrá věc teď po této zkušenosti, protože tady aspoň se potom snažíme říci to podstatné e, a konkrétně hovořit. Já během poslední výměny názoru několikrát jsem říkala, že síla této zprávy právě je v tom, že budeme mít dokument stručný, který, jak v Němčině se říká, tedy ve, v, krá, v, v krátkosti je Pour me consoler, mais... síla, síla, takže tedy pádný dokument eh, a stručný. A já myslím, že když jsme zavedli obligatorně Eh, tu potřebu vypracovávat stručné zprávy, tak je to k dobru věci, protože to bude většinou takové potom koncentrované, pádné a eh, tudíž vyhneme se takovým těm rozplizlým zprávám, které potom nejsou úderné. A takže děkuji, děkuji i že eh, jste vy spolupracovali všichni a pomohli mi vypracovat zprávu. Děkuji sekretariátu a kolegům, asistentům, závěrem, kteří skutečně do toho vložili srdce, protože je to problematika byla velice politicky citlivá a e, zde Evropa přece e, se vždycky snažila tady e, být takovým vůdčím elementem v tomto. Děkuji, paní Grinsbeck. A teď stínový zpravodajové paní Koraca Bild. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Ze všeho nejdříve mi dovolte říci, že vítám eh, Natalínu zprávu. Je mi potěšením s vámi pracovat a mohu říci, že sdílím celkové ty principy a směry, kterými se ne, eh, ubíráme. To znamená, dítě je především dítě a teprve poté je migrantem. Musíme se zaměřit na potřeby dětí a musíme je hodnotit jednotlivě vždy. Eh, dovolte mi několik konkrétních a pragmatických poznámek Vše, co je nejdůležitější, už bylo svým způsobem řečeno, tak mi dovolte zmínit jenom několik drobností. Myslím, že bychom se měli zaměřit spíše na členské státy než komisy. V tom smyslu, když vidíme, jak to funguje v praxi, tak to není tak, že by byla legislativa neadekvátní, ale implementace je fragmentovaná a různí se v jednotlivých členských státech posledním měsíci jsem se setkávala s různými úřady, s dětmi, migračními úřady, zástupci obcí a také s nezletilými osobami bez doprovodu, které eh, proudí ze Švédska. Švédsko je momentálně v Evropě tou zemí, která eh, je cílovou zemí pro většinu nezletilých bez doprovodu a v roce 2013 jich očekáváme zhruba 4 tisíce. Eh, v roce 2012 to bylo 1500. Je to tedy velká výzva, na kterou se všichni zaměřují. V současnosti máme ve Švédsku děti z různých zemí, z Afganistánu, z Iráku, ze Somálska, které už tam žijí několik let. Jejich eh, osudy jsou skutečně pohnuté a dovolte mi zmínit, jaké byly jejich největší problémy. V podstatě ze své zdrojové země cestovali 6 nebo 7 měsíců přes Irán, přes Turecko, vůbec neměli ponětí, kde jsou a e, z Turecka často jeli do Řecka, pak do Holandska a když dojeli do Švédska, tak podléhali Dublinu. A pro ně je tato umluva v podstatě jedna velká noční můra, protože nevědí co a proč. V některých členských stánech dokonce byli e, zatčeni, dáni do vazby i ve státech, kde by tomu člověk normálně nevěřil. Takže je to ta nejistota těchto procedur, nedostatek informací, to, že se ty děti posílají tam a zpět a nakonec dostali ve Švédsku azyl a nebo dokonce i občanství. Ve Švédsku je pro ně velká výhoda to, že rovnou šli do školy v nějakých, po nějakých třech, čtyřech dnech. A to v jejich očích je velmi důležitá věc, protože měli pocit, že konečně se někde integrují, konečně někde mohou zůstat. Takže eh, co chci říct, Natali, je to ta různost struktur v členských státech. Nejde o tu Eh, špatnou víru, abych tak řekl, ale je to spíše nedostatek zdrojů, nedostatek eh, školení, odborných zdalostí a vůbec prostředků. A na to bychom se měli zaměřit. Myslím si, že by bylo užitečné tyto problémy zmapovat, zmapovat ty osvědčené postupy, protože děje se toho mnoho. A zpráva komise je také velmi komplexní, takže já si říkám, Eh, zda bychom to nemohli využít k boji s fragmentací, jako o tom mluvíte, a použít k tomu ty osvědčené postupy. Pak bych navrhla využívat eh, prostředky, které máme, například eh, Frontex a Úřad na podporu žadatelů o azyl v Evropské unii. Vy to zmiňujete ve své zprávě o sběru údajů, což je velký problém nejenom v oblasti azylové politiky, ale my nevíme, zda ty, zda ty děti budou chtít žádat o azyl. Každopádně to nevíme u všech těch dětí. A podobně Frontex už statistiku a určité údaje sbírá. Možná, jak říkáte, bychom toto mohli využít. Určitý základ už proto je položen a mohli bychom na něm stavit. A teď, pane předsedo, dovolte mi vyjádřit se přímo k textu. Společný referenční rámec. To je, myslím, velmi dobrý návrh. téma navýšení koordinace s třetími zeměmi naprosto zásadní a pilotní projekty už v této věci máme, na které se můžeme zaměřit jakožto na dobrý model. Otázka Eh, konkrétních kapitol o eh, doprovodu nezletili, eh, o nezletilých osobách bez doprovodu. To vítám, protože se jedná o přímé alokace peněz nezletilým osobám. Otázka to, že požádáme komisi o závazné strategické pokyny pro všechny členské státy. Já bych ráda, Natalí, kdybyste toto mohla vysvětlit konkrétně to slovo závazných, co to tady má znamenat. Otázka neumistěvání nezletilých osob do vazby, já si myslím, že toto je jedna z věcí, když už nic jiného, kterou všichni musíme podpořit. Otázka více informací poskytovaných v jazyce a podobě, které eh, tito, tito nezletilí rozumějí. My to v některých eh, pozměňovacích návrzích asilového balíčku měli. Ten pozměňovací návrh, pokud vím, prošel, rozhodně toto také musíme podpořit. Otázka opatrovníka a právního, eh, jak si právně zastupující osoby. Já si nejsem tak úplně jistá, eh, zda komise musí zavádět všeobecné standardy, spíše bychom se mohli podívat na osvědčené postupy. Právo na eh, zdraví, právo na vzdělávání, to je jistě kontroverzní, ale je to velmi důležité téma. A na závěr, pane předsedo, mi dovolte říci toto. Je to věc, na kterou se musíme zavěřit. Brzy budeme hlasovat v plénu o asilovém balíčku. A když navrhneme, že e, nesletilé osoby bez doprovodu by neměly podléhat zrychlenému postupu, což je velmi kontroverzní, kontroverzní jednání, a které nám nakonec rada zatrhla, ačkoliv parlament na tomto trval. A pak, když navrhujeme že ten stát zodpovědný za nezletilé bez doprovodu musí být ten stát, kde ten nezletilý naposledy žádal o azyl. To myslím, že není realistické, aniž bychom zároveň znovu otevírali celý ten azylový balíček. Takže je potřeba vědět, co vlastně chceme, protože v červnu se o azylovém balíčku bude hlasovat a jak všichni víme, byla to skutečně velmi namáhavá jednání. A když tyto dvě věci znovu dáme na stůl, tak budeme muset otevřít znovu ještě jednou ten celý asilový balíček. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, Natalí. Eh, paní Koraco, já vás nechtěl přerušovat, ale musím vás upozornit, že zde je více stínových zpravodajů a v 9.45 máme hlasovat. Takže opět zase ta samá situace, kdy přijde spousta netrpělivých poslanců na to hlasování, kde máme, předesílám, velmi náročné hlasování o jmené evidenci cestujících EU-PNR. Prosím všechny ostatní, aby to do 9.45 stihli. Paní Sipl má slovo jako další. Děkuji, pane předsedo. Moji dva předřečníci ji zmínili mnoho jednotlivých bodů. To znamená, že opravdu mohu hovořit velmi stručně. V první řadě bych ráda poděkovala Natalii Griesbeck, protože samozřejmě, že se jedná o velmi důležité, ale zároveň velmi složité téma, to již bylo zmíněno, protože samozřejmě, že tady hovoříme o nezletilých bez doprovodu, k tomu už spoustu jak se dokumentů i otázek máme a dále se tady je třeba hovořit samozřejmě o právech a ochraně nezletilých, protože k tomu zase existují jiné dokumenty, to znamená, že je třeba se podívat opravdu na tyto tato různá stanoviska, která již v tuto chvíli existují v evropské legislativě a je pravda, že v těchto dokumentech je, jsou opravdu velmi rozdílné věci. Jsou tam jaksi jinak stanovené hranice, za které v podstatě nech, nechceme jít. To znamená, že i ta ochrana je vlastně vnímána v těchto různých dokumentech různým způsobem. Nicméně si myslím, že zpravodajka našla opravdu velmi dobrou střední cestu i z hlediska těch osvědčených postupů v souvislosti samozřejmě s uplatňováním v různých členských státech. To znamená, že eh, má opravdu velmi dobrý přehled o tom, kde ještě je tedy potenciál zlepšení, kde je třeba jak se jednat. To znamená, v zásadě bych já ráda pouze poukázala na následujícím. Hovoříme tady o otázce těch nezletilých bez doprovodu. U toho se vždy musíme vlastně ptát na to, odkud ti lidé jsou, odkud ti to nezletilí jsou a jak jim můžeme zajistit přístup ke vzdělání a e, adekvátní ochranu. To znamená, že já si myslím, že toto téma ještě stále není uzavřené. Jistě budou probíhat ještě další debaty, které budou jistě velmi zajímavé. Děkuji, paní Flotr. Děkuji, pane předsedo pár slovy k této zprávě, jenom pár slov, protože návrh naší zpravodajky podle mě je zcela v souladu s tím, co nás tíží, pokud jde o ochranu nezatělých osob, jako zranitelných osob, i pokud jde o to, že musíme především zohlednit jejich zájem a to musí být vůči princip pro všechno rozhodnutí, jich se týkající. Dovolte, abych se vrátila k pár bodům konkrétnějším které mm, mm, možná budou předmětem pozměňovacích návrhů. Hodně jsme hovořili, a to právem, o tom, že máme celou řadu povinností a norem, které je třeba respektovat v evropském právu, v mezinárodním právu, dovolte, abych i doplnila judikaturu, která se týká doprovázených nezletilých osob, především judikatura o přednosti jejich zájmu. To může být možná v nějakém úvodním ustanovení, abychom tam jasně deklarovali, že to se musí vzít především do úvahy v tom manuálu, jak si přeje zpravodajka a také je třeba diskutovat o tom, co budeme požadovat konkrétně. Paní Koraca Bild správně eh, potvrzuje nebo říká, že zde eh, v těch strategických eh, závazných pokynech je něco takového nejasného, je to takové vágní dost. Samozřejmě víme, že asi požadovat nějakou směrnici, to by nebylo pragmaticky operativní. A, mm, takže já si kladu otázku teď, když naváží na to myšlenku, že především náš právní základ eh, musí být řádně potom aplikován v členských státech. Takže forma evropské strategie s národními, eh, národními akčními plány, národními kontaktními místy, pravidelné vyhodnocování ze strany Evropské komise, která bude pravidelně vyhodnocovat praxe v členských státech, není to dobrý způsob a forma a taková otevřená metoda koordinace, nebude to lepší nebude to nejadekvátnější způsob, jak splnit cíl. A potom i také samozřejmě eh, expertní výbor eh, by se měl přeměnit v task force. Ano, jak jsme i zdůraznili, práva dětí, to je eh, něco, co se upravuje v celé řadě různých oblastí v Evropě, v členských státech, takže možná taková konkrétní skupina task force by se měla za tímto účelem vytvořit a já myslím, že velice snadno tím, že bychom transformovali tu takzvanou expertní skupinu, která již v této oblasti působí. Pokud jde o návraty, tedy eh, nezletilé osoby, které žádají o azyl, já myslím, že to všechno už je v balíčku. Já se... Ne, paní Flotter, minutku. Prosím, prosím, Eh, ti, kteří jsou zde v sále, takže prosím, vězte, že tady hovoří eh, jedna poslankyně, tak eh, s trochu respektu, ticho, posaďte se v klidu, připravte se na hlasování, ale prosím, respektujte řečníky. Pak paní Flotr, dobře. Řekla bych, že pokud je o nezletělé osoby, které žádají o azyl, tak všechno to se bude řešit v azylovém balíčku. Na to máme různé nástroje. A vlastně, pokud si to zpravodajka přeje, a je to zcela správné, tak bychom možná to měli skonsolidovat do stejného materiálu, eh, manuálu, tedy i ty osoby, které žádají o azyl. Pokud jde o návraty, tady máme několik odstavců na toto téma, několik paragrafů, je třeba eh, zajistit, aby mezi nimi byl soulad. Já bych řekla, že bychom mohli navrhnout, aby mm, vyhodnocení eh, směrnice o návratech, to hodnocení by mělo proběhnout tento rok, tak bychom měli požadovat v této zprávě, aby při tomto vyhodnocování směrnice, aby Evropská komise specificky se zaměřila na návraty nezletilých osob nedoprovázených osob. Eh, jak se tato směrnice v tomto aplikuje, aby vyhodnotila, protože tento rok by měla dojít této revizi, přeskumu a tam komise by se měla konkrétně zaměřit na nezletilé osoby. A potom i zde máme velice eh, širokou judikaturu, návrat, eh, který proběhne ve vyšším zájmu dítěte, tak to nicméně předpokládá určitou eh, obezřetnost, určité pojistky a to je třeba také přeskoumat. A měli bychom apelovat na eh, komisi, aby se na to tedy zaměřila při eh, této revizi nebo při té zprávě a dále přístup ke školství, ke vzdělání, ale i k odbornému vzdělávání. Možná bychom měli doplnit i k, k profesním zkušenostem tedy eh, než dosáhnou 18 let. Eh, zde některé nezletilé osoby by mohly tedy eh, dostat, mohly by tedy získat tyto profesní kvalifikace, dovednosti, které jim potom pomohou v další kariéře a já ještě závěrem chci zdůraznit, že všechno, co jsem řekla, to bude potom prezentováno v podobě pozměňovacích návrhů. Ono je to těžké tady teď hovořit eh, v, v tomto sále vzhledem ke stavu, který tady panuje, tak bych velice ráda, kdybyste respektovali řečník, i když spěcháme na hlasování. Please, there, there's... Tak ještě pan Bronx se přihlásil o slovo, ale já vás poprosím, abyste opravdu hovořil velmi, velmi, velmi stručně, potom dáme ještě opravdu chvilinku, ale pouze chvilinku komisi, protože opět, opět máme problémy s časem a musíme hlasovat, takže vás poprosím, abyste opravdu byl co nejstručnější, abychom se mohli držet našeho časového harmonogramu. Ale prosím opravdu všechny ostatní a prosím také asistenty, kteří předávají hlasovací seznamy, prosím vás, postupujte v tichosti, protože tady máme delegáty, kteří hovoří. Pane Bronxe, já budu stejně stručný jako moji předředníci, protože jsme hovořili vlastně o těch klíčových prvcích, které jsou důležité pro ochranu nezletilých bez doprovodu. Ale samozřejmě že my víme, jaké jsou ty nejdůležitější prvky. Velmi často jsou ale vykládány z hlediska materiálního. To znamená, že se hovoří o tom, že eh, všechny děti potřebují samozřejmě v první řadě nakrmit, potřebují přístup eh, ke vzdělání a tak dále. Ale z mého úhlu pohledu toto je takové, takový, taková etnocentrická uh, Eh, perspektiva, protože tyto děti vlastně žijí na území, kde v podstatě nemají žádné kořeny, nemají, v podstatě nejsou ve své zemi. Samozřejmě, že musíme postupovat logicky. Nemůžeme samozřejmě to, t- takovouto situaci tolerovat. My v Libe jezdíme do Afriky, v podstatě jdeme ve stopách Madony. My uneseme děti od tamtuť a přivezeme je do Afriky, přivezeme je do Evropy. Samozřejmě, že musíme využívat samozřejmě eh, všechny eh, znalosti, ale jak my postupujeme, to je v podstatě neakceptovalné, protože tady hovoříme o obchodu s nezletitelnými, eh, s nezletilými dětmi. Je to, musíme tady také hovořit o organizovaném zločinu, vlastně, který je toho součástí. Uh, protože tady musíme hovořit o těch naprosto směšných principech, o kterých tady hovoříme. Jsou to principy, které v podstatě přitahují obyvatelstvo celého třetího eh, světa, protože ti obchodníci s těmito lidmi ty vůbec nezajímá zájem nebo dobrý život eh, těchto lidí. Samozřejmě, že demografie v Evropě se mění a já doufám, že jsem byl tedy samozřejmě co nejstručnější. Komise, komise, máte slovo a já vás prosím, abyste opravdu byli co nejstručnější. Já budu velmi stručný, pane předsedo, já bych rád poděkoval paní zpravodajce, paní Griesbeck protože myslím si, že ta zpráva odráží opravdu spoustu eh, našich obav nebo našich jaksi klíčových prvků. Já v tuto chvíli nebudu jaksi se vyjadřovat ke všem těm doporučením, které zde zazněly, protože jsme o tom hovořili také v rámci posledního jednání. A to, co jsem právě zaslechl, myslím si, že z toho vyplývá, že je velmi důležité, abychom, eh, abychom se snažili propojit opravdu všechny ty důležité prvky. Eh, například co se týče toho opatrovnictví v Nězozemsku, s nimi jsme také samozřejmě v kontaktu. Víme, že v podstatě k, eh, k, v některých členských státech existují ještě stále právní eh, mezery týkající se ochrany nezletilých dětí a v tuto chvíli já v podstatě mohu pouze říci, že budeme i nadále eh, spolupracovat a budeme také se zabývat tou otázkou těch, toho závazného charakteru těch pokynů a budeme se snažit také přijít na to, co vlastně vedlo k této formulaci, kterou jsme jej zmiňovali zmínili. Děkuji, děkuji komisi, děkuji také všem, kteří se zúčastnili debaty, děkuji všem stínovým zpravodajům. Myslím si, že v tuto chvíli nemáme více času na další diskusy, ale paní Grisbeck samozřejmě má právo na to ukončit tuto debatu. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, je to tady v takovém tedy eh, eh, elektrizujícím prostředí, já bych řekla spíše v nepořádku, tady teď tak hovoříme, ale eh, já chci poděkovat kolegům, komisi, všem za mm, to, že jste eh, poskytli své názory i mm, součinnost při přípravě zprávy a já samozřejmě očekávám, že ve stejné spolupráci budeme pokračovat. Nemohu skutečně tady to je komplikované teď eh, v tomto prostředí. Já nemohu Eh, převzít veškeré náměty, připomínky, které jsem slyšela od kolegů. Já za ně děkuji, beru na vědomí, ano, zaznamenávám. Je zde celá řada velice významných věcí, a to především vyhodnocení e, směrnice o návratech. E, ano, to je do, dobrý námět. Potom i vy všichni jste hovořili o mm, způsobech e, vzdělávání, přístupu ke vzdělávání, ano, to je důležité. A potom samozřejmě i na Maria, e, její připomínky e, vychází z příkladu, který zná velice dobře, tedy její vlastní země, ale to v podstatě nekoresponduje se standardními příklady v Evropě. A to je důvod, proč ve své zprávě velice často jsem právě hovořila o tom, že evropský prostor eh, musí přijmout nějaký společný náhled. Děkuji za příspěvky, já budu velice stručná, takže děkuji a budeme pokračovat eh, na této zprávě prostřednictvím pozměňovacích návrhů a eh, i samozřejmě tak, jak je to vždy stále normální metodou. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Grisbeck. Děkuji paní Grisbeck za tento závěr. A nyní termín pro pozměňovací návrhy, který je podle plánu 6. květen, 6. květen 12 hodin v poledne. Děkuji. Děkuji zpravodajce a děkuji ostatním řečníkům, členům a opakuji, prosím, teď se soustředíme na hlasování, protože eh, nás čeká dost obtížné hlasování, máme zde komplikovaná hlasování, takže zaprvé připomínám, jak je důležité, abyste měli elektronické kartičky všichni. Ano, a připravené ještě navíc, takže můžeme začít s prvním bodem, o kterém budeme hlasovat, což je návrh nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se eh, novelizuje eh, nařízení o prekursorech. Začneme s pravodajkou Anna Het. Už je na čase a já prosím všechny, abychom mohli začít pracovat, prosím o ticho. People in the room who are not voting. Tak prosím všechny, kteří jsou v sále a nebudou hlasovat, tak vás minimálně prosím o to, abyste nehlučili. Now, we're gonna vote. Tak a vrhneme se tedy na hlasování a začínáme pozměňovacím návrhem 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato. Čtyřka pozměňovací návrh pro? Proti? zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 5, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh. Máme tady, počkejte, blok několika pozměňovacích návrhů, takže 28, 31, 36 a 42, 44, 22, 25, 26, všechno en blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, ten byl stažen, 30 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijeto, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato, 29 pro, proti, Ještě si ověříme tu druhou část. Ještě, ještě eh, si kontrolujeme druhou část. Hlasování započalo. Tak, hlasování je u konce. 28 ještě jednou, 20, 26, takže přijato, 29 pro, proti, zdrželi se přijato, sedmička padá, ne? Nebo budeme hlasovat sedmička. Pro? Proti? Zdrželi se? Vidím, že bylo zamítnuto. 37, říká pan předseda. Ne, 32 opravuje se pro. Takže budeme hlasovat elektronicky. Budeme hlasovat elektronicky ještě jednou o sedmičce, takže budeme ověřovat sedmičku, paní Matiu. Tak hlasujeme elektronické hlasování k sedmičce. Nebo ne? Tak. Čty. Budeme hlasovat elektronicky o sedmičce. Hlasujeme. Takže pozměňovací návrh číslo sedm. Hlasujeme. Prosím, klid, žádná panika. Sedmička. Hlasujeme. Hlasování je u konce. 22 proti 33, zamítnuto. 32. 32, takže kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, ne, tak si ověřím ještě 34, 34, elektronické hlasování hlasujeme. Closed. Končí hlasování. 29, 26, přijato. 35, kde pro? Proti? Zdrželi se. Vidím, že je tady ta situace stejná, takže přijato. Tři, desítka tedy padá. 35 byla odhlasována. 11. Pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 37 padá. Takže 14. také byla stažena. 12. je pořád ještě při životě. Takže 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. CA2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, 24, zdrželi se, přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se přijato, 24 pro, proti, zdrželi se přijato a trojka pro, proti, zdrželi se přijato. Tak a teď budeme hlasovat. Konečné hlasování elektronicky. Hlasujeme. Hlasování je u konce. 46 proti 3, 5 se zdrželo. Děkujeme, děkujeme paní zpravodajce. Tak a teď jde o interinstitucionální jednání. Tak a budeme hlasovat elektronicky ještě jednou, takže elektronicky hlasujeme. Hlasování je u konce. 47 pro, 3 proti. Děkujeme. Tak hned přicházíme k dalšímu bodu. A tady jde o politickou podporu. Dohody máme tady tedy zpravodaje, spolu zpravodaje. Víme, že proběhl trialog týkající se směrnice, která se týká minimálních norem pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání. Spravodajkou je Sylvie Guillaume a hlasujeme v tuto chvíli. Elektronické hlasování započalo, hlasujeme. Hlasování je u konce. 44 pro, 3 proti, 8 se zdrželo, to znamená přijato. A hned pokračujeme dál. Stáváme si k Eurodaku. Máme tady paní zpravodajku, paní Makovej a konečné hlasování týkající se nového přepracovaného textu, týkající se těch eh, vycházející z dialogu. Hlasujeme, z trialogu, pardon. Hlasování je u konce. 42 proti, 8 pro, 8 proti, 5 se zdrželo, takže přijato. Děkujeme paní Makovej. A, a teď přecházíme vlastně k poslední složce. Je také nejdelší. Určitě to bude také to nejkomplikovanější hlasování, to znamená, že vás prosím o soustředění. A tady jde o návrh, návrh komise týkající se směrnice, která se týká využívání údajů jmené evidence cestujících v případech samozřejmě teroristických případů a závaž, závažných závažných zločinů. Pane Kirkobe, vidím, že vy k tomu chcete něco říci. Pane předsedo, já pouze chci využít tuto příležitost, abych řekl něco ještě předtím, než začne hlasování. Co se týče těch, eh, jak se, těch postupů, já bych rád řekl, že nemusím zdůrazňovat tady ve výboru, jak důležitá tato směrnice, směrnice je. Samozřejmě, že celý ten proces, než jsme se dostali k tomuto návrhu, byl velmi dlouhý. Já doufám, že to je také návrh, který bude eh, v podstatě akceptovatelný pro všechny. Myslím si, že nemusím ani opakovat, jak složité v podstatě to vyjednávání bylo protože my víme, že 16 členských států v tuto chvíli se snaží nějakým způsobem v podstatě nastartovat celý ten e, systém a i právě pro ně je velmi důležité, ta, tato směrnice je velmi důležitá, protože chceme zajistit koordinovaný postup pro všechny. Nemusím také opakovat to, co jsme již slyšeli od spousty odborníků v souvislosti tady s využíváním jmené evidence cestujících právě v boji proti organizovanému zločinu a terorismu. A i v této souvislosti jde o velmi důležité téma. Rád bych poděkoval všem svým spolupracovníkům, všem také stálým zástupcům zde v Bruselu, kteří mi opravdu velmi pomáhali v průběhu celého toho procesu. Děkuji také všem odborníkům z této oblasti, které, kteří s námi spolupracovali. Děkuji také všem agenturám, se kterými jsme spolupracovali. A také děkuji všem, všem členům skupin, kteří se vlastně zajímali o toto téma. Děkuji také také všem stínovým zpravodajům a opravdu všem, se kterými jsme spolupracovali. Co se týče postupu jako takového, co se týče toho hlasování, první začátek tedy tady půjde o usnesení, které bylo předloženo pro zamítnutí vlastně tohoto návrhu. To znamená, pokud budeme chtít vlastně hlasovat o celém tom návrhu, tak musíme zamítnout to usnesení. A v tomto případě, pokud by tedy došlo k zamítnutí, tak bychom mohli hlasovat dále o tomto návrhu. A vlastně eh, rozdělili jsme to všechno do bloků. Uvidíte tedy bloky 1 až 7. První blok, ten se týká rozsahu působnosti, tady jde o terorismu, dále poté Druha, druhý blok, ten se týká e, mezinárodního organizovaného zločinu a terorismu, e, trojka se týká letů, čtyřka pouze mezinárodních e, letů, další se týká nadnárodních e, letů, další e, jsou v podstatě evropské systémy a dále všechny ostatní systémy. To znamená, že já doufám, že tyto bloky nám v podstatě usnadní to naše hlasování. Eh, pokud jednička bude přijata, dvojka padá a pokud bude přijata, tak, a, tak toto vlastně pokračuje i u těch ostatních budeme mít dvě konečné hlasování, jedno o tom návrhu v té pozměněné e, verzi a poté o pokračování vyjednávání. Pane předsedo, já bych byla rád, kdybychom hlasovali kartami, hlavně v souvislosti s těmi prvními, s tím prvním hlasováním, to znamená tím usnesením, které vlastně musíme zamítnout, pokud chceme vůbec hlasovat eh, dále o celém tom návrhu. Děkuji. Děkuji, pane Kirkhope. Děkuji, děkuji vám za vysvětlení toho, jak by mělo probíhat to naše hlasování, které bude opravdu složité. To znamená, že nejde pouze o důležitost celého tohoto tématu. Jde i v podstatě o složitost a komplikovanost celého tohoto hlasování. To znamená, že budeme hlasovat o té, o, bude to, to konečné hlasování o tom pozměněném návrhu v první řadě a poté ještě konečné hlasování týkající se znovu otevření vyjednávání. Nemáme tady žádné kompromisní pozměňovací návrhy v tuto chvíli. To znamená, že budeme hlasovat podle bloků, tak jak vy jste nám to vysvětlil. To znamená, že první hlasování se bude týkat zamítnutí celého návrhu a poté několik dalších hlasování, které se budou týkat těch jednotlivých bloků týkajících se toho rozsahu působnosti, to znamená těch cílených letů, mezinárodních letů a tak dále. To znamená, že každé to hlasování se bude týkat jednotlivého bloku. To znamená, máme ten blok 1, 2 dohromady, poté blok 3, 4, 5 a poté nakonec blok 6 a blok 7. Takže vás poprosím, abychom se opravdu velmi dobře soustředili na to naše hlasování, protože ten způsob hlasování také v podstatě navrhl pan zpravodaj, stejně tak navrhoval, abychom hlasovali pomocí elektronických karet. To znamená, že začneme tím prvním hlasováním, které se týká toho usnesení. Jde o na pozměňovací návrh 37. A hlasujeme. 30, jde o návrh 36. Hlasování je u konce. Takže máme o dva hlasy od lidovců více. Takže já si myslím, že by si to lidovci měli mezi sebou vysvětlit, co se právě v tuto chvíli děje. Tak ještě, ještě pořád máme o jeden hlas více, takže vás poprosím, abyste si to opravdu mezi sebou vyříkali. Už je to vysvětleno? Je to vysvětleno. Tak uvidíme, jak to dopadne to hlasování. 30 pro, 25 proti. Takže jde o zamítnutí. V tuto chvíli hovoříme o zamítnutí. To znamená, že tím jsme u konce? Takže tím v podstatě říkáme, že je tomu všemu konec. Not that complicated. Aha, tak to celé vlastně nakonec není tak komplikované. I understand. Paní Matie, vy se k tomu chcete vyjádřit, pokud správně vidím? Moi, Kolegové, ale prosím o klid, prosím o klid. C'est bien, on pourra noter que... No, Eh, jenom EPP se zavazuje eh, k boji proti terorismu podle tohoto, jak vyznělo hlasování. Pouze EPP. ¿Puedo hablar? Sí. Ay, quería decir que... Můžu k tomu něco říct? Já jsem chtěla říct, že tady jde o velmi důležité hlasování. Já si myslím, že bychom v tuto chvíli měli uh, ještě jednou si vzpomenout na všechny oběti bostonského útoku. Myslím si, že tady nějaké tleskání není na místě, protože terorismus má spoustu obětí a my si myslíme, že bychom k tomu měli opravdu přistupovat seriózně. Uh, Pan předseda bez mikrofonu. Hlasování dopadlo tak, jak dopadlo. Pan Weber. Děkuji, pane předsedo. No, toto bylo hlasování, výsledek nebyl v zájmu EPP. Samozřejmě víme, že se jedná o důležité téma, to víme všichni. Rád bych předsedů koordinátory a všechny ostatní poprosil o to, zda by bylo možné toto hlasování provést v plénu. Eh, je to rozhodnutí, zda tuto směrnici chceme nebo nechceme. To je otázka nejenom pro náš výbor, ale pro všechny poslance Evropského parlamentu, protože všichni jsme tím v našich zemích konfrontováni. Proto bych rád služby poprosil jaké jsou, o to, aby přeskoumali, jaké jsou právní možnosti toho provést toto hlasování v plénu, protože je to hlasování skutečně velmi, velmi významné. To je má prozba. Prosil bych pana předsedu, aby se tím zabýval. Děkuji. Second. Mrs. Interveld. Paní Intveld se hlásí. Děkuji vám, předsedo. Eh, v první řadě bych ráda EPP ujistila o tom, že všichni, včetně těch, kdo hlasovali pro tento pozměňovací návrh, chtějí bojovat s terorismem a chtějí zajišťovat bezpečí všech našich občanů, ale nemyslím si, že můžeme říci, že tím, že jsme zamítli tento návrh, nejsme pro boj s terorismem. Víte velmi dobře, že tento návrh byl na stolech už v mnoha podobách, tvarech a formách po posledních sedm let. Je to extrémně kontroverzní téma. Já jako stínová zpravodajka osobně jsem se snažila přesvědčit pana zpravodaje, aby s hlasováním počkal, až po schválení balíčku o ochraně osobních údajů, protože tyto dvě věci jsou propojeny a upřímně doufám, že ten balíček, eh, to nařízení o ochraně dat eh, schválíme a pak můžeme hlasovat o tomto. Já jsem nechtěla, aby se o tomto tématu hlasovalo, ale to téma se na hlasovací seznam dostalo Eh, protože na tom trvaly ostatní frakce. A toto bylo jediné možné řešení, upřímně řečeno. Já si nemyslím, že bylo pří, pří, eh, přípustné, aby to řešení bylo jiné. Jsem přesvědčena, že komise předloží jiný návrh, že zohlední všechny ty problémy a obavy, které se zde v Evropském parlamentu už tolik let zmiňují a znovu opakují a že nalezneme eh, nějaký systém, který může fungovat. Děkuji. Paní Romero. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě chápu citlivost paní Beceril v souvislosti s tématem terorismu. Ale já se divím, že nehovořil stínový zpravodaj jménem eh, lidovců, protože tady jde o politické rozhodnutí. Samozřejmě, že jde tady o důležitost ochrany údajů a my potřebujeme v podstatě tuto chvíli zcela jasně říci, že tento nástroj, který nám nabízí komise, v podstatě není není dostatečně praktický, prostě nefunguje. A i z toho důvodu to dopadlo tak, jak to dopadlo. Tento nástroj je vhodný pro jiné zločiny, o kterých se hovoří například v souvislosti s tím zatýkacím příkazem. Samozřejmě, že jde o tématu, který je o tématu, které je velmi důležité, ale musíme o něm hovořit až poté, co bude schválen ten balíček o ochraně údajů, protože já si myslím, že je zcela zbytečné v tuto chvíli přijímat nějaká konečná rozhodnutí, pokud ještě nebyly odsouhlaseny ty jiné balíčky, které jsou pro nás velmi důležité. To znamená, že já chápu, že pro praní besed je to jaksi velmi citlivé téma, ale tento nástroj v podstatě pro boj s terorismem není vhodný. Mr. We will hear from Mr. Foss. Eh, teď si vyslechneme eh, pana Kirkhopa, prosím. Děkuji, pane předsedo. Má reakce je reakce v podobě zklamání, ale reakce také související s tím pokrytectvím, které zde vidím. Upřímně řečeno, poznámka paní Intveld mě připadá naprosto nepřijatelná, protože ona má na starosti kanadskou složku PNR. Doufám, že se tohoto tématu jako zpravodajka vzdá, protože to, co v podstatě říká, je, že si uděláme nějakou dohodu s USA, s Kanadou, s Austrálií o PNR, ale sami sobě vůbec nevěříme, že bychom takovéto jméno evidence cestujících sami zvládli zde v Evropě. Co je tak skvělého na těch ostatních věcích, eh, na těch ostatních zemích, že to v Evropě nedokážeme? že ty standardy nedokážeme zachovat. Chceme řádnou kontrolu, ža- řádnou bezpečnost pro evropské občany. A to, že jsme tady toto zamítli, znamená, že jsme to celé odsunuli o několik let, pokud ne vůbec na pořád. A já jsem o tom neustále mluvil. Je jde o to, že 16 evropských zemí si dělá, co chce v této oblasti bez jakékoliv kontroly, ale je zde potenciál, že to začnou dělat i všichni ostatní. A bude zde několik vlastně 27 různých systémů, které eh, sečteno potrženo nikoho v Evropě nechrání, ehm, možná jenom ty, kteří nás chtějí navštívit. A je to politování hodné. Ehm, já nejsem proti tomu, že někteří kolegové říkají, že mají upřímné principy, ale skutečně mi vadí, že někdo si něco namlouvá a vymýšlí si ehm, vymýšlí si umělé argumenty, když se mu něco nelíbí. Takže jsem skutečně rozčilen, pane předsedo, myslím si, že na to mám plné právo. Nejenom proto, že se se mnou takto zachází, ale proto, že takto důležité téma se ten, v tomto parlamentu a v tomto výboru řeší takovýmto diletantským způsobem. A upřímně řečeno, už nechci slyšet ani slovo o tom, e, právu, že vlastně hájíme občany a musíme počkat na ochranu osobních údajů. Všichni dobře víme, pane předsedo, Všichni dobře víme, že to čekání na ochranu osobních údajů a všechny ty prvky, které tam mají chránit občany, a to vědí úplně všichni, by pak stejně spadlo na, tohleto, na, na, na tuto naši směrnici. Všichni to víme. Není zde žádný nedostatek ochrany. Máme zde v prozatímní standardy, které teď vůbec nemáme, takže teď budeme čekat na ochranu osobních údajů. Rok, dva, tři, pět, dvacet, to je jedno, musíme si počkat. A v mezidobí zranitelné osoby se stávají předmětem různých hrozeb, kriminality, terorismu. Pane předsedo, neříkám to rád, ale tento výbor výbor ztratil smysl, pakliže se takovýmto způsobem chová. Už od těch lidí, kteří argumentují jako paní Invelt, nechci slyšet ani slovo. Doufám, že paní Invelt se teď vzdáte své složky o kanadském systému jména evidence cestujících, protože to, co nám teď řekla, podle mě je nejvyšší pokrytectví. Děkuji vám za slovo. Ano, ano, ano, samozřejmě, paní Invelt. Ale máme zde určité pořadí, takže, takže, takže postupně. Eh, pan Albrecht, Děkuji vám, pane předsedo. Moment, moment, moment, moment. Moment, říká pan předseda. Pan Albrecht požádal jako první, takže pane Albrechte, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že na základě těch mnohých rozprav o tomto systému, na základě toho, že o tomto návrhu hovoříme už více než rok, a jak víte, my zelení tyto systémy a dohody PNR odmítáme celkově, protože nějaké eh, retenční systémy a profiling dat eh, nejsou v souladu s ústavním právem EU, ani s ústavním právem evropských členských států, ani s jurisprudence celé řady soudů, mimo jiné ehm, s jurisprudence soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ale teď už je to politické, politické rozhodnutí. Návrh PNR je zamítnut, což ovšem neznamená, že by výměna dat v Evropě nebyla důležitá. Asi se všichni shodneme, že když budeme mít lepší výměnu informací mezi policejními a justičními úřady, bude to lepší. Musíme zavést společné standardy, pracujeme na evropském vyšetřovacím příkazu, pracujeme na systémech výměny informací, které jsou založeny na podezření vůči nějakým podezřelým nebo na existujících rizicích. Není to založeno na něčem abstraktním, nejsou to nějaká dohledová opatření abstraktního charakteru a není to ani nic, co by bylo zaměřeno proti každému jednotlivému člověku v Evropské unii, proti každému občanu. To je prezumce, kterou nechceme. Nechtěla to ani většina zde ve výboru. Provedli jsme v té věci politické rozhodnutí a to stejně jako toto dnešní rozhodnutí by bylo, myslím, vhodné vhodné respektovat. Samozřejmě, když zde rozhodujeme, nikdo neprotestuje proti nutnosti a vážnosti našich rozhodnutí. My to neděláme, ani vy byste to neměli dělat, kolegové. Neměli byste se snažit toto rozhodnutí teď nějak obejít. Je to politické rozhodnutí, je to rozhodnutí politické většiny zde v tomto výboru. Jsou zde frakce, které hlasovaly proti, ale to, že hlasovali proti, neznamená, že bychom neměli jiné možnosti, jak zlepšovat systémy pro výměnu údajů, také údajů o e, leteckých cestujících. Když se podíváme na ty bostonské útoky a jiné,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 v těch případech jsme měli k dispozici informace. Tito podezřelí už byli podezřelými v minulosti. Ty informace tam byly, akorát se o nich nevědělo na, širším, na širší škále. Takže je potřeba neagregovat informace o nepodezřelých lidech, je potřeba vyměňovat si informace o podezřelých lidech, o probíhajících šetřeních a to je, myslím, to, na čem musíme pracovat. Musíme zlepšit své standardy, musíme zavést společný základ, jakožto předpoklad usilovat pro vyšší úroveň výměny informací, ale zároveň musíme hájit základní principy právního státu a základní lidská práva, která ctíme. Takže prosím, pokračujme v práci a respektujme toto rozhodnutí. Děkuji vám. Děkuji. Já bych se rád přidal k tomu, co říkal Timothy Kirkhope já jsem také opravdu velmi zklamán. Jsem velmi zklamán, že nejsme schopni tady v tuto chvíli najít nějaký společný jednotný rámec pro Evropskou unii. My jsme tady vlastně dnes přispěli k dalšímu roztříštění, které pro občany Evropské unie není dobré. Já si myslím, že tady šlo v podstatě o takové náhodné rozhodnutí. Samozřejmě, že ještě uvidíme, jak to dopadne v plénu. A já nechápu, jak my vlastně v tuto chvíli eh, se necháme ovlivnit tím, jestli bude nebo nebude odhlasován nějaký jiný balíček. Nejsme v v podstatě v tuto chvíli schopni opravdu včasně reagovat na současnou situaci, na současné potřeby. A ještě jednou opakuji, nemá vůbec žádný smysl na něco čekat, protože v tuto chvíli je naším hlavním úkolem vytvořit nějaký společný jednotný rámec pro naše občany tak, abychom také mohli našim občanům říci, v jaké situaci se nacházejí. Samozřejmě, že nám jde také o to, aby ty údaje byly ukládány pouze po určitou dobu. Samozřejmě nám nešlo o to, aby byly deset let v nějaké databázi v Anglii. My jsme chtěli ty tři roky, ale vypadá to, že se to nepovede. Ano, takže teď druhé kolo. Zde by chtěli asi někteří zareagovat na konkrétní připomínky, které jsme zaslechli. A takže teď reakce na to předchozí, co jsme slyšeli, a potom ještě další by chtěli tedy se zúčastnit diskuze paní Jiménez Besaril. Ano, děkuji. Já se omlouvám, jenom bych chtěla zareagovat na Carmen, na paní Carmen Romero, jenom říci, že asi došlo k nedorozumění. Já jsem chtěla říci, ne, že ti, kteří hlasovali proti, že by nechtěli bojovat proti terorismu. Ne, to eh, samozřejmě o tom není pochop pochyb, ale jenom jsem chtěla říci, a možná to tak, že zde není dostatečný respekt, protože tady smát se a aplaudovat tomu, protože to je něco, co neochrání občany, je třeba, abychom eh, vyjádřovali více úcty. Já jsem chtěla to říci, protože tady jsme přišli o příležitost. Jenom jsem řekla, že Eh, ale eh, eh, především jsem chtěla zdůraznit, že bychom měli vyjadřovat úctu a ne a tomu tleskat, protože to je přece velice vážná věc, o které jsme měli hlasovat a mm, je zde mnoho osob, které skutečně to berou s velkým smutkem, že jsme nebyli schopni s tím něco udělat. Paní Sipl, ne. Paní Intveld, ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Zaprvé na pana Kirkhoupa který by mě chtěl umlčet, jak se to tak jeví, protože už ode mě nechce nikdy nic slyšet. No, bohužel pro vás, to je parlament tady. Já mám právo mluvit jako ostatní. Vy mě obvinujete z pokrytectví na základě eh, ale falešných eh, skutečností. Asi si pamatujete, že jako Eh, zpravodaj doho- jako zpravodajka k dohodě PNR, tak já jsem eh, doporučovala, abychom hlasovali proti a hlasovala jsem proti a já si pamatuji, že mm, když, já jsem, když jsme to tady prohráli, že já jsem byla na té straně těch prohrávajících, stejně jako teď je EPP a takže mm, mm, já eh, tedy eh, chci, abychom hlasovali pro z Austrálii ne, protože jsem takovou zastánky PNR ne, protože mi šlo o kompromis, přece o to jde. Já jsem se snažila vždycky reflektovat názory všech, celého parlamentu, proto jsem doporučila hlasovat pro tehdy, ale já nehodlám ustoupit eh, od té dohody s Kanadou, budu dále s pravodajkou a samozřejmě uvidíme, jaká budou moje doporučení a názor výboru. Možná doporučím hlasovat pro, nebo možná doporučím hlasovat proti, ještě nevím. Ale předpokládám, že stejně jako vy, i já mám právo na názor a na pana Fausta. Já z těchto důvodů si nemyslím, že to je jenom taková náhoda. Ne. Ne, my musíme být o konsistentní od samého počátku. Já bych velice ráda viděla, kde jsem kdy řekla, že budu hlasovat pro toto tak potom by někdo mohl obvinit z pokrytectví. Ale já jsem vždycky vystupovala systematicky, konsistentně, já jsem byla ochotná jít na kompromis, ale řekla jsem, nejprve musíme přijmout eh, směrnici o ochraně osobních údajů, protože to je základ pro eh, spolupráci mezi policií a soudy. A nakonec, ano, já chápu zklamání a rozhořčení některých, kteří obvinují ty, kteří hlasovali eh, pro ten první pozměňovací návrh, eh, to znamená, že údajně nám neleží na srdci bezpečnost eh, našich občanů. To je pokrytecké, podle mě, a to je velice vážné obvinění. Děkuji. No, Mrs. Holmeyer. Děkuji, paní Holmajer. Pane předsedo, v souvislosti s tím, co řekl pan Kirchhoff, já tomu rozumím, co říká a já sdílím jeho názor. To první tvrzení, které zaznělo ze strany paní Lopez, to znamená, že to není vhodný eh, nástroj. To si myslím, že není pravda. eu EUPNA, eh, v souvislosti s eu PNR samozřejmě, že nemůžeme říci, že to je recept na všechno, ale je to jeden z těch stavebních kamenů, který potřebujeme pro boj eh, proti terorismu. lidé jsou poškozováni nebo dokonce zabíjeni z toho důvodu, že nemáme dostatek informací, nejsme schopni schromáždit eh, informace, které jsou pro nás velmi důležité právě z důvodu prevence. A co se, paní, co se týče paní Inveld a v souvislosti s tím, co říkal pan Kirkhope, já jsem měla takový pocit, že vy v podstatě vy říkáte, že jste byla pro PNR, ale já si nejsem úplně stoprocentně jistá. V podstatě samozřejmě, že vy jste hovořila o tom, že potřebujeme nějaký eh, vhodný nástroj, ale chci také říci, že to všechno, tak jak vy říkáte, nezávisí na té nové směrnice eh, o ochraně údajů. Nicméně chci vám říci, že na základě toho, co vy jste eh, v podstatě řekla a jak jste jednala, tak vlastně celé toto, spad, toto padá, to znamená, že nebudeme moci zajistit žádný funkční eh, systém, a v tuto chvíli chci říci, že si musíte jednoduše přiznat, že vy za to všechno ponesete zodpovědnost. A já si myslím, že tady je důležité si i uvědomit, že vlastně že vlastně Evropský parlament ztratí určité své možnosti, které by díky tom, této směrnice nebo tomuto dokumentu mohl mít. To znamená, že zase všechno bude daleko více v rukou členských států. To znamená, že to bude zase všechno roz, roztříštěné, státy se určitě všichni dohromady nedo, nedohodnou a zase ta jednání budou pokračovat a já si myslím, že v tuto chvíli je třeba si uvědomit a je třeba uznat, že Timothy Kirkhope se snažil tuto roztříštěnost nějakým způsobem eh, vyřešit pochopit. Já samozřejmě respektuji to rozhodnutí, které zde bylo přijato, ale myslím si, že vy si také musíte uvědomit svou zodpovědnost za vaše činy. A co se týče toho, že vlastně všichni chceme bojovat proti terorismu, no tak to si myslím, že je asi všem jasné. To, to si vůbec nedovedu představit, že by vůbec někdo řekl, že by byl proti. My jsme se snažili v podstatě najít nějaký eh, směr, my jsme se snažili to celé nějakým způsobem vyřešit. A ještě jménem pana Webra chci říci, že si myslím, že hlasování v plénu by bylo velmi vhodné, velmi rozumné, aspoň bychom věděli, jaký je názor opravdu všech eh, delegátů, všech eh, poslanců a na základě toho bychom se mohli rozhodovat dál. Paní Ernst? Vy jste také stínovou zpravodajkou. Děkuji, pane předsedo. V první řadě jako připomínku na úvod. Co se týče toho potlesku, tak já si myslím, že jsme si kvit. V tuto chvíli padlo rozhodnutí v souvislosti s bezpečností všech našich občanů a v souvislosti také s právami a svob- právy a svobodami našich občanů. Myslím si, že některé argumenty, které zde padly, opravdu nejsou opodstatněné. Chci říci, že tady bylo přijato rozhodnutí a já si myslím, že to vychází z demokratických principů a myslím si, že si musíme uvědomit a uznat, že tady jsou různé politické frakce, které se od začátku zcela jasně vyjadřovaly. Vyjadřovaly svůj názor v souvislosti s tímto návrhem nařízení. Na každém jednání stínových zpravodajů tento postoj vždy hrál jasnou roli. Vž nejde tady o nějaké náhodné rozhodnutí. Není tomu tak, jak tady někteří tvrdí, protože my jsme po dobu několika měsíců se setkávali a spolupracovali. A nikdy, nikdy neexistoval žádný důkaz o tom, nebo vlastně my jsme neviděli žádný důkaz toho, že by tento nástroj byl zcela nezbytný pro boj s terorismem. A také v souvislosti s tím, z čeho byla obviněna Sophie Infeld, chci říci, že to je zcela nefér. Myslím si, že některá ta tvrzení, která zde zazněla, opravdu nejsou opodstatněná. Chci ještě připomenout jednu věc. My jsme v rámci našich vyjednávání i mimo setkávání stínových zpravodajů jsme o tom hovořili v první řadě potřebujeme nějaké nařízení, nějakou úpravu, která se bude týkat ochrany e, soukromých údajů. To je důležité jak pro justici, tak také pro policejní orgány. To znamená, že my jsme eh, tento návrh několikrát, několikrát opakovali. To znamená, že pro toto, pro odsouhlasování, pro odsouhlasení toto potřebujeme v první řadě vědět, jak bude probíhat ochrana osobních údajů. My jsme to říkali několikrát. A ještě poslední věc. Máme tady jednací řád. Existuje jeden jednací řád, neexistují různé jednací řády a toho jednacího řádu se musíme držet. To znamená, že v případě, že tady dojde k zamítnutí, že to nepůjde do pléna, no tak to nepůjde do pléna. Pokud bychom se tady měli rozhodnout jinak, tak to bude precedent. To znamená, že si každý bude v podstatě dělat, co chce a já si myslím, že to není akceptovatelné. Tady bylo přijato rozhodnutí, to rozhodování je, rozhodnutí je třeba akceptovat a tak musíme jednat. No, there are still some members. Ano, ještě tady máme další členy, paní Sipl. Děkuji vám, pane předsedo. E, tato rozprava o jmené evidenci cestujících a ta diskuse o boji s terorem je velmi často velmi emocionální, která se znovu a znovu vzdaluje od faktů. Ale i tak e, musím říct, že mě vyvádí z míry, jakým způsobem zde probíhá tato debata paní Holmajerová řekla, že nechce tvrdit, že nebojuje proti teroru, ale těsně předtím řekla, že my, kteří jsme to všechno odmítli, jsme zodpovědní, pakliže třeba někde zítra dojde k teroristickému útoku. Upřímně řečeno, mně to připadá eh, skutečně svým způsobem zajímavé vyjádření, zejména vzhledem k tomu, že eh, vlastně ukazujeme na tom smutném příkladu obětí z Bostonu, jak důležité tyto systémy jmených evidencí pasažérů jsou, protože v USA ten systém už dlouho existuje a i přesto se tomu atentátu nezabránilo. Jsem hluboce přesvědčena, že eh, toto rozhodnutí, eh, to by ani nebylo možné, je přímo odvislé od otázky ochrany osobních údajů. Myslím si, že bychom v Evropské unii skutečně museli ukázat, zda je toto problém nějaké dodatečné směrnice, nebo zda to je tak, že bychom směrnice měli lépe využívat a abychom měli e, zlepšovat spolupráci mezi jednotlivými úřady ještě předtím, než začneme zavádět nová opatření. To rozhodnutí, které zde padlo, není jednotlivé rozhodnutí Eh, jednotlivých poslanců. Jsou tu doporučení různých frakcí tuto směrnici odmítnout. A pokud jde o návrh pana Webra, upřímně to mě trošku rozčiluje, abych to řekla poměrně jemně, protože buď máme v jednacím řádu pravidlo, že když nějaká směrnice ve výboru je zamítnutá, tak ten, tak ten celý proces musí přejít na plénum, anebo tam takové pravidlo není. A pokud tam to pravidlo není, přijde mi naprosto nepřijatelné vytvářet precedentní případ v tom smyslu, že se podíváme, zda bychom někde něco najít mohli, nějaký způsob, jak to ještě propašovat na plénum. To ne, od toho se musíme distancovat a měli bychom to rozhodnutí přijmout tak, jak je. Děkuji, říká pan předseda. Pan Weber ještě, prosím. Děkuji vám, pane předsedo k tomu procesu, ale ještě nejprve k tomu obsahu, prosím, eh, protože tady teď ta eh, levá strana spektra používá eh, ochranu údajů jako centrální aspekt. Ale já se chci zeptat, bude ten evropský rámec pro e- evropské občany horší než různé systémy v jednotlivých státech? Na to se musíme ptát. A tímto tímto krokem, tímto odmítnutím jsme situaci evropských občanů zhoršili. A teď eh, k tomu procesu. Máme před sebou eh, návrh komise a zprávu, kterou máme odhlasovat. Legislativní eh, návrh byl předložen komisí parlamentu. My jako výbor k tomu vypracováváme zprávu. My jsme zatím hlasovali o jednom jediném pozměňovacím návrhu, ne o té zprávě. Ten návrh říká, že se to všechno vrátí zpět, ale je to pouze pozměňovací návrh. A my si jako EPP myslíme, že by teď ještě mělo být eh, hlasování závěrečné o návrhu komise v pozměněné podobě. A, tento, a toto hlasování by pak mohlo jít do pléna. A já bych rád upozornil na článek 56 eh, jednacího řádu v tom smyslu, že eh, odmítání legislativních návrhů je věcí pléna a článek 90, 196 hovoří o způsobu eh, práce výboru a hovoří se o tom, že výbory nemají právo odmítat, zamítat návrhy, legislativní návrhy komise, takže podle jednacího řádu bychom teď měli ještě hlasovat o návrhu komise v pozměněné podobě a toto hlasování pak musí být potvrzeno plénem. A já bych rád poprosil pana předsedu, aby tedy jednací řád sledoval, dodržoval a aby podle něj jednal a aby tato debata se eventuálně vedla v plénu Evropského parlamentu. Nechápu, proč všichni z levé strany mají najednou takový strach z pléna. Když ty většiny eh, ve frakcích jsou tak jasné, jak se tady říká, a když všichni kolegové údajně hlasují tak, jak eh, jejich zástupci zde ve výboru, tak v plénu přece nebude problém a nemusíte se toho bát, protože to hlasování dopadne stejně. Nicméně my jsme přesvědčeni, že jednací řád eh, je formulován tak, jak jsem vám nastínil. Rád bych, abyste podle toho jednal. Děkuji. Děkuji. Eh, dovolte mi ještě vysvětlit eh, tu situaci, kterou zde máme. To hlasování bylo naplánováno asi na hodinu a půl, protože se předpokládalo, že to hlasování bude dosti složité. A při prvním návrhu zjistíme, že už nehlasujeme, protože byl přijat návrh na zamítnutí celého tohoto balíčku. Proto je tu celá řada poslanců, kteří chtějí hovořit, kteří hovoří e, proti sobě, pokládají různé otázky k jednacímu řádu parlamentu. Já ty otázky samozřejmě vyřeším, ale e, vyslechněme si nejprve všechny ostatní poslance. Já vám ale ještě nejdřív vysvětlím, jaká je ta procedurální eventualita postoupení tohoto k plénu. E. Ale nejprve, dobrá, ale ještě jinak. Nejprve tedy dokončíme to kolečko poslanců, kteří chtějí intervenovat, prosím. Paní Sargentini. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Nechci zde diskutovat o tom hlasování o PNR, ale jako koordinátorka za zelené, tak tady slyším hlasy, které říkají, že bychom měli ignorovat fakt, že zde máme demokratické hlasování. A teď slyším, že někteří eh, eh, se ohánějí různými paragrafy z jednacího řádu a tak se snaží obejít ten fakt, že, jsme, že tady proběhlo určité hlasování a že některé frakce to prohrály. Já jsem zvyklá, že naše frakce čas od času něco prohraje. A tak to ale funguje v demokracii. A mě to šokuje, že po hlasování teď probíhá tato debata o tom, jak obejít to hlasování, ten výsledek, a debatuje se o e, v tom smyslu, že v podstatě tady se poukazuje na ty, kteří hlasovali, jak hlasovali a že snad historicky udělali chybu. A to je nedostatečný respekt vůči eh, určité části parlamentu a ani to není dostatečný respekt pro voliče, kteří zvolili strany, jako je moje strana, a mm, která velice pečlivě sleduje o tom, jak chránit osobní údaje a bojovat proti terorismu. A teď otázky pana Webra. To bych chtěla, aby eh, se na to zodpovědělo, ano, ale chci, abychom nadále diskutovali v duchu demokracie a ten eh, duch se nějak vypařil z této místnosti. Please. Of course we... Samozřejmě, mm, ano, uzavřeme potom panem Kirkoupem, ale ještě další pan Pirke. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že přehlížíme jednu věc. Ono se zde stalo daleko víc, než eh, jak se zdá. Jednak samozřejmě ve skutečnosti chceme mít eh, společné standardy, Ovšem vzhledem k hlasování budeme mít ty systémy národní a rozdílné a ne celoevropské. Eh, Ovšem přijetím eh, bloku 1 jsme zabránili daleko, toho prvního návrhu jsme zabránili daleko více než eh, pouze boji s terorismem a tak dále. Eh, zpomalili jsme také to, že by se tato data používala pro boj s mezinárodním organizovaným zločinem. To by, byl ten, to by byla ta druhá část. A tímto hlasováním jsme hodili klacek pod nohy nejenom bojovníkům s terorismem, ale také těm, kteří tento nástroj chtěli použít na boj s drogovou kriminalitou a jiným vážným mezinárodním organizovaným zločinem. Dánsko eh, má například dobrý národní příklad tohoto příkladu. 80% všech případů drogové kriminality se vyjasnilo jenom díky tomu, že se používala data o leteckých pasažérech, takže máme pozitivní příklady, z kterých vidíme, jak důležité je takovéto systémy jmené evidence dat používat. Je to tedy dvojí odpovědnost je to odpovědnost, kterou jsme teď nepřijali a vlastně jsme se o bezpečnost našich občanů vůbec starat nechtěli. Eh, to znamená, že tento výbor není zodpovědný pouze za interní bezpečnost, ale spíše za interní nebezpečnost evropských občanů a je to škoda. Děkuji. Paní Koraca Bild. Budu velice stručná, pane předsedo. Jenom bych chtěla podpořit pana Kirchhoupa a jeho slova a další kolegy Webra a podobně. A to především co té možnosti demokratického hlasování, aby všichni měli možnost dem- demokraticky hlasovat v plénu. Pokud to procedura umožňuje, proč to neudělat? Nechápu. Důsledek tohoto hlasování je ne, že bychom chtěli obcházet nebo nerespektovat hlasování v tomto výboru. Ne, v praxi to znamená, že propojit to s ochranou osobních údajů, to znamená, že vlastně v tomto funkčním období to nevyřešíme. To znamená, my si vlastně umeme ruce jako Pilát Ponský a mm, protože to čas neumožní vůbec. A je třeba se na to podívat tedy realisticky, nohama na zemi. A e, to znamená ještě další funkční období a léta a léta. Víte, jak ta procedura funguje, tedy propojit to s ochranou osobních údajů, to znamená, že my to už řešit nebudeme. Zcela vlastně předáme ty naše pravomoci zpátky členským státům. Toto znamená a proto my bychom měli zde se zeptat eh, ostatních kolegů na, plény, co si, na plénu, co si o to myslí, jestli ano nebo ne. Tedy ne, že se budou procházet všechny pozměňovací návrhy na plénu, ale zdali jsou pro nebo proti. Dobře, a teď pan Kirkhope, zpravodaj. Pane předsedo, podívejte se. Tady lidé se vyjadřují v tom smyslu, že chceme obcházet pravidla. Ne, naopak, my se držíme procedury. A já bych velice rád, abyste se eh, poradil se příslušnými tedy odborníky, eh, a protože oni si určitě pamatují, když já jsem měl tu zprávu o statistikách o trestné činnosti, tak v podstatě ta procedura byla stejná a postoupilo se to do pléna. Eh, takové je naše pravidlo, to my tady nějak neobcházíme či nevymyslíme, ne protože se to vždycky takové zamítnutí musí potvrdit potom celým plénem a to je pravidlo a já tady v tom mám faktograficky jasno, pane předsedo. Dobře, takže teď si to objasníme trochu. Za prvé, za prvé, slyšeli jsme vysvětlování hlasování zde a slyšeli jsme určitá prohlášení, eh, svobodně vyjádřená, což je přirozené, ano, ale eh, abych uzavřel celou diskuzi. Domnívám se, že je správné eh, říci toto. Všichni souhlasíme, že tady nejde o to, že jsme nebo nejsme proti terorismu. O to nejde přece nikdo. Tady by nechtěl eh, eh, eh, jak si kritizovat toho druhého, že nechce bojovat proti terorismu. To ne, přece to jde napříč všemi politickými frakcemi. Všechny se zavázaly k boji proti terorismu. To je jasné. O to tady nešlo v tom prvním hlasování. O co šlo? O to mm, pozměnit ten bod, o kterém se dlouze diskutovalo, dlouze diskutovalo, až na, protože to je velice konfliktní téma. Za prvé rozsah pole působnosti, e, o tom se diskutovalo, za druhé obdoba uchovávání, období, po které se uchovávají data, za třetí, e, e, které lety by do toho měly spadat, i uvnitř EU, anebo tedy ze třetích zemí směrem do EU, anebo lety, které startují z EU směrem do třetích zemí. A konkrétně skutečně e, to, že se by měla spadat závažná kriminalita, nejenom terorismus. E, to je třeba si uvědomit, že návrh e, má za cíl bojovat nejenom s teroristickými trestnými činy, ale dalšími formami závažné trestné činnosti, včetně zločinů, které se páchají v rámci evropského zatykače, anebo i eh, je to namířeno proti další trestné činnosti, která není teroristickou činností. O to šlo. Takže nikdo zde nemá právo nějakým způsobem vyjadřovat nedůvěru a spochybňovat eh, od, odhodlání ostatních bojovat proti terorismu. Ale mm, proběhlo hlasování, jak proběhlo, je to orientační hlasování, takže teď ta procedura. Orientační hlasování, co to znamená? To je hlasování o vyjednávací mandátu, o mandátu pro vyjednávání. A to bylo jediné hlasování, které mohlo proběhnout. Je třeba si připomenout, že tato agenda, tedy PNR, velice citlivá agenda, kontroverzní agenda, tak jak hm, jasně i vyplynulo z celé diskuze zde, tak PNR to je eh, jedna z pěti agent, které se zablokovaly po konferenci předsedů eh, parlamentu, což je orgán, který eh, procedurálně rozhoduje zde v parlamentu a poté, co rada přijala jednomyslně rozhodnutí změnit právní základ, toho nařízení o šengenském kodexu rada změnila právní základ 77, eh, to byl původně, eh, tedy kam spadá i tedy Evropský parlament, eh, na článek 70 to změnili. To znamená, to je článek, který v podstatě tu legislativu dává pouze pod kontrolu rady. A my jsme protestovali a konference předsedů rozhodla, že zablokuje pět agent, pět návrhů kodex, šengenský kodex, Eh, šengenský vyhodnocovací systém, eh, počítačová kriminalita, PNR. Pět. Pět bloků. Pět e, návrhů se zablokovalo, včetně toho Evropského vyšetřovacího příkazu. Takže celý tento balíček byl zablokován a to udělala konference předsedů. A pouze konference předsedů to může odblokovat. Pouze ta může to procedurálně řešit. Takže samozřejmě slyšeli jsme, že bychom mohli postoupit věc do pléna, ale o tom opět musí rozhodnout konference předsedů. Navrhuji tedy, že pokud většina bude pro, abychom to postoupili do pléna, tak já napíši konferenci předsedů, aby konference předsedů eh, tedy toto projednala na svém programu a rozhodla o této věci. Eh, ale je to na konferenci předsedu, aby odblokovala případně celý ten balíček agent, včetně této agendy, poněvadž pokud ten balíček nebude odblokován, no tak žádné hlasování v plénu o žádném z těchto pěti návrhů nemůže proběhnout. Asi víte, my jsme takto rozhodli přece. Takže takto lze postupovat dobře. A to já i procedurálně navrhuji, pokud souhlasíte. Pan Weber. Pane předsedo, já bych řekl následující. Co se týče toho výkladu, pane předsedo, my zastáváme stále ten stejný názor. Měli jsme hlasovat. V minulém týdnu jsme také v, v rámci plenárky hovořili o takzvaném backloading a CO2. To znamená, že byl předložen ten návrh na zamítnutí a přesto poté došlo k tomu konečnému eh, rozhodnutí. To znamená, že tam byly ty dvě různé většiny. A také to půjde do pléna, nebo bylo v plénu. To znamená, že i tady by to mělo jít do pléna. Tohle je v každém případě otázka postupu a je třeba ji nějakým způsobem vyřešit. Nicméně ji nevyřešíme tady, ale je třeba, aby ji vyřešila konference předsedů. A ještě o jedno jsem vás chtěl poprosit. Všichni víme, že jde o velmi důležité téma. Jde také o velmi citlivé téma. To znamená, že ve chvíli, kdy velká frakce nastolí určité právní otázky, Protože já, jsem, já si vykládám určité články jednacího řádu. To znamená, že ve chvíli, kdy jsou tady nějaké otevřené otázky, tak by měl být osloven výbor AVKO, měl by být, měla by být také oslovena právní služba a já si myslím, že v tomto případě by to měl být právě výbor AVKO, který by měl rozhodnout. To znamená, že i pro jiné otázky by toto téma mělo být vyřešeno, protože k takovýmto případům bude docházet i v budoucnosti. Ale v každém případě já souhlasím a prosím pana předsedu, aby toto téma jistě nastalo na konferenci předsedu. Pan Fos, děkuji. Chci navázat na to, co říkal Manfred Weber toto, pane předsedo, nebylo žádné orientační eh, hlasování. Byl to jeden pozměňovací návrh, o kterém jsme hlasovali a podle mého názoru musíme teď ještě hlasovat o pozměnění tohoto legislativního návrhu, pozměnění tohoto textu. To je postup, jak je předepsán. A rád bych také upozornil, že je potřeba toto hlasování o textu ještě teď dnes ukončit. Ten jednací řád eh, pak eh, můžeme aplikovat později, ale teď jsme hlasovali pouze o jediném pozměňovacím návrhu, který ty ostatní který způsobí, že ostatní návrhy odpadnou, ale ten text jako celek zatím nebyl pozměněn a musíme o tom ještě hlasovat. A ještě prosím jednou opakuji, to nebylo žádné orientační hlasování. Promiňte, promiňte. Máme tady ještě poslance, kteří chtějí slovo. Pan Vojčichovský. Proszę Państwa. Wojciechowskim, pane předsedo. Já jsem překvapen, že tady je tolik pochybností o proceduře, i když náš jednací řád je přece jasný a stanovuje hlasování na plénu. Článek 56 stanovuje, jak takovou situaci řešit, když je návrh zamítnut ve výboru. Takže já chápu to tak, že výbor zamítl tuto a tudíž je třeba hlasovat v plénu. A potom, no, bude to záviset na výsledku hlasování v plénu a poté výbor buď může podpořit ten návrh, anebo ho zamítnout. Já myslím, že ten postup je velice dobře tam upraven. A tady tím hlasováním celá věc nekončí. Je třeba postoupit tento návrh k hlasování do pléna. A já ne, nevidím žádné důvody, proč tady jsou nějaké pochybnosti o tom. Někdy jednací řád není dostatečně konkrétní, ale v tomto konkrétním případě jednací řád je velice precizní. Pane předsedo, já si myslím, že toto hlasování mm, mm, na začátku, že to eh, by eh, nemělo tedy vlastně otevírat eh, věcnou diskuzi o obsahu. Já chci říci, že moje frakce v podstatě nemá žádný problém s tím dostat to do pléna, ale tady je problém procedurální. Je třeba respektovat předpisy. Asi EPP není zvyklá prohrávat, ale pokud v tomto případě prohrála, No tak samozřejmě na to jsou určité postupy, právní postupy, které je třeba respektovat. My nevíme, zda je to konference předsedů, zda má nějaký jiný řád, ale ne, ale pro podobný problém přece parlament má své právní prostředky, aby zjistil, jaká je situace, jak je třeba postupovat a v tomto smyslu hm, kdo potom rozhodne o tom, ať rozhodne, tak to je. Přece my nemůžeme pořád diskutovat o obsahu nějakého návrhu, který byl zamítnut při prvním hlasování. E, to musí EPP akceptovat, to je fakt. A, e, a potom můžeme tedy diskutovat o proceduře. A ne, ale tady musí být přece nějaká autorita v parlamentu, která rozhodne přesně, e, co k tomu říká jednací řád. Pan Albrecht? Brecht also ich denk... Děkuji. Víte, já si myslím, že bychom v tomto místě měli přijmout, že jsme se nějak rozhodli. A jak já vnímám právní situaci, je to tak, eh, že když se něco ve výboru odmítne, tak už nikdo další se k tomu nevyjadřuje, protože by to bylo dvojení rozhodování. Zda to půjde na plénum nebo ne, to musí rozhodnout příslušný sekretariát příslušné služby zde v parlamentu, musí se to přeskoumat, ale upřímně já si myslím, že tím rozhodnutím jsme jasně řekli, že ten zbytek těch návrhů prostě odpadl. Děkuji. Eh, koordinátoři největších frakcí EPP a SAD, eh, kteří to situaci chtějí vyjasnit, mohou ještě mluvit a pak to, ještě, a pak to uzavřeme. Paní Matuje jako první pane eh, předsedo, my jsme sice odhlasovali ten návrh na zamítnutí, ale neskončili jsme to hlasování jako takové. OK. Jenom velice stručně, pane předsedo. Po tomto hlasování eh, eh, teď nastaly různé výklady právního stavu a já si myslím, že já nejsem expertkou na jednací řád, já myslím, že málo kdo. Paní Romero Lopez možná říká to, eh, pravdu, takže ta, máme ale přece příslušné orgány, autority, abychom požádali, aby nám to vysvětlili. Já myslím, že asi tady teď my nedospějeme k nějakému smyslu plnému závěru, tak proč to nevrátit zpátky koordinátorům a aby rozhodli, koho požádáme, právní službu, sekretariát, aby rozhodli o mm, proceduře, protože dnes ještě nás čekají další schůze, zítra taky, takže čas je, paní Matě. Pane předsedo, my jsme odhlasovali o zamítnutí, o tomto pozměňovacím návrhu, ale já nemám dojem, že bychom skončili s tím hlasováním. Já myslím, že musíme skončit hlasování, pokračovat a skončit hlasování. To byl ale přece pozměňovací návrh Luisi Micheli a my jsme neskončili s hlasováním, přece pan předseda podle mě musí pokračovat eh, a postupovat a skončit hlasování, pokračovat hlasováním až do konce. Mr. Moraes, coordinator... Eh, pan Moraes, koordinátor za eh, eh, socialisty demokraty k proceduře, tak prosím. No dobře, tak jak já to vidím, já myslím, že to skončilo dneska. Hlasování ve výboru je u konce tímto. Konec. A, mm, všichni e, ze socialistů již hovořili, takže mohou zopakovat e, jenom to, co řekli naši. Před hlasováním, předtím, než zašlo hlasování, tak e, možná to půjde ještě do pléna podle mm, pravidla 56, to nám řeknou odborní pracovníci ale my to chápeme tak, že ano, že to půjde do pléna a že plénum, jakmile to bude zamítnuto, tak plénum rozhodne. Zdali se to vrátí výboru. A my to chápeme tak, že na plénu, do pléna eh, vedoucí eh, frakcí mohou předkládat kompromisy a možná tak se to dostane i v této podobě do pléna. Ale samozřejmě eh, odborná oddělení musí proskoumat celou proceduru, takže já jsem to pochopil tak, že eh, to mínil i zpravodaj a další. Podle toho, já si takto si vykládám proceduru, takže to v podstatě se neodvíjí od nějakého politického rozhodnutí. Ne, to je postup, formální postup, tak to se to stalo. A my jako frakce, co bychom si přáli? Vyjasnit co nejdříve, přesně, zdali takto to má být, zdali je to ten správný postup, o kterém se domníváme, že ano, a postupovat tak. Děkuji, děkuji všem. Ano, dobře, to byla docela eh, detailní diskuze. Já bych to shrnul. Za prvé, je třeba si to právně vyjasnit. Je zde takový princip, který se aplikuje na všechny situace. To znamená, že právně my nemůžeme podstatě eh, eh, být v rozporu s vlastními právními akty. My jsme hlasovali a my jsme zamítli tím hlasováním návrh, to znamená, není důvod pokračovat v hlasování, protože to bychom v podstatě byli zcela v rozporu s tím prvním aktem eh, s tou, práv, s tou vůlí, kterou vyjádřil náš výbor, žádné tedy další hlasování. Možná vás to překvapí, je to neočekávané pro některé tady, ale jde o to, že jakmile již právně eh, toto eh, bylo vykonáno, tak není důvod hlasovat o dalších návrzích. Ale to není konec čeho. To bylo čistě orientační hlasování. Hlasování o vyjednávacím mandátu, to není konec přece. Je zde ještě plénum a to znamená, že ano, to bude vyjasněno potom na plénu, to znamená, já nevidím ani žádné Eh, námitky proti tomuto eh, návrhu, se kterým poprvé přišel pan Weber. Tady napíšeme konferenci předsedů, konference předsedů, jak jsem řekl, ta eh, je tím orgánem, který rozhoduje zdali bude, se nebude hlasovat. A e, zde oni rozhodli, že se nebude v plénu hlasovat o těch pěti agendách, návrzích toho balíčku, takzvaného šenkenského balíčku, že se nebude o tom hlasovat, dokud se nezmění právní základ toho šenkenského kodexu, protože že, e, před měsícem rada změnila právní základ šenkenského kodexu, takže my to opět postoupíme konferenci předsedů a e, vyjasníme si, jak právně pokračovat a jak dostat celou věc do pléna, ehm, což je v podstatě eh, ten vrcholný orgán, který rozhoduje o legislativních návrzích. Připomínám, že máme zde precedent, a v podstatě, eh, který zcela potvrzuje zde náš postup. A to je případ eh, statistik Eh, eh, statistiky o trestné činnosti. To byl legislativní návrh, kde náhodou opět byl zpravodajem pan Kirkhope a který byl zamítnut na začátku, to znamená, žádné další hlasování neprobíhalo již. A o dalších konkrétních pozměňovacích návrzích se pak nehlasovalo. A zde výbor od, eh, tedy zamítl to v prvním návrhu a o ně dalších se nehlasovalo. To je tedy ta hlavní linie A to znamená, že my jsme potom hlasovali o celém legislativním usnesením, ale stejně nakonec o tom rozhodovalo plénum. Plénum rozhodovalo, takže postoupíme to plénu a na, musíme nalézt tedy nějaké řešení. A to je konec, zatím teď, prozatím to je konec, protože eh, teď nás čekají koordinátoři kteří se sejdou hned teď. Pan Fos ještě poslední. Ještě, no. Ano, děkuji. Já bych ještě jednou, aby to bylo naprosto jasné. Ale kolegové, hovoří pan Fos, prosím o klid. Jenom abych eh, to řekl naprosto jasně, pane předsedo, ta otázka blokády s tímto zde vůbec nesouvisí. Otázka je, zda jsme tímto jedním hlasováním bez závěrečného hlasování vůbec dospěli do situace, kdy můžeme jít do pléna. A to musíme právě osvětlit. Ano, pane eh, kolego, ono to s tím souvisí, protože to je přesně to rozhodnutí konference předsedů, jednomyslné rozhodnutí, že žádné hlasování v plénu nebude. A to bylo přesně to rozhodnutí, které bylo. Mně to řekli naprosto jasně. Můžeme si jednat, to mi řekli, ty složky můžou dál probíhat jednáním, ale žádné rozhodnutí, žádné hlasování v plénu nebude, pokud tedy nebude nějaké celkové rozhodnutí k té blokádě, eh, o které se hovořilo v souvislosti s těmi pěti legislativními balíčky, ze strany konference předsedů. To mě ře- bylo řečeno velmi, velmi jasně. Takové je rozhodnutí, ale dáme to k přeskoumání konferenci předsedů a zjistíme, jak to bude s touto složkou. Ano? Všichni souhlasí. Děkuji vám ještě jednou všem. Takže v 11.45 schůze koordinátorů, takže za nějakých 35 minut. Děkuji.